Okay, so... Vítejte, vážení kolegové, na posledním zasedání výboru Jury před letními prázdninami. Nejprve poprosím o schválení pořadu jednání. Rovnou vás budu informovat, že bod 28 budeme projednávat po bodu 8. Body 10 a 11 budeme projednávat po bodě 27 a bod 16 po bodu 17. Máte proti tomu někdo nějakou námitku? Nikdo nic, v tom případě pořad, eh, pořad jednání považujeme za přijetý. Druhý bod sdělení předsedy. Zde bych vás, vážení kolegové, chtěl informovat o důležitých událostech, na které bych vás chtěl vřele pozvat. Jedná se o veřejné slyšení o mm, promlčecích lhůtách, pokud jde o mm, dopravní nehody, současný stav e, a vývoj do budoucna. Proběhne to zítra v 10.30. Pak bych chtěl zmínit výměnu názoru s Lucí Žitňanskou, ministriní spravedlnosti a s Ivanem Sečíkem, státním tajemníkem Ministerstva kultury ohledně priorit slovenského předsednictví. Tato výměna názoru proběhne zítra v 15 hodin. Bude také následně probíhat výměna názoru s komisařkou Tyson o žluté kartě, pokud jde o návrh k vysílání pracovníků. To bude také zítra v 16 hodin. A zároveň vám chci připomenout, že zítřejší jednání výboru začne už o půl deváté ráno, a to jednáním s Miguelem Ariasem Kanětem, Evropským komisařem pro eh, klimatické akce a energetiku. Bod číslo 3, schválení zápisu z předchozí schůze. Pokud nikdo nemáte žádné eh, poznámky, které předložíte do konce našeho jednání, tak budeme považovat zápis ze schůze 23. a 24. května za schválený. Tímto přecházíme k bodu číslo 4, což je prezentace studií o soudním uplatňování rodinného práva EU ve vztahu k nařízení Brusel 2a konkrétně k přeshraničnímu umistování dětí v Evropské unii a druhá studie se týká soudní příslušnosti ve věcech manželských, úvahy o revizi nařízení Brusel 2a. Studie zadala tematická sekce C. Bez delších úvodů už bych zde mezi námi přivítal naše vzácné hosty, pana profes, paní profesorku Lauru Karpaneto z Univerzity eh, v Janově a pana Bakteta z eh, Univerzity v Aberdeenu. Každý z vás budete mít maximálně 10 minut eh, na svou prezentaci. Začneme panem profesorem, paní profesorkou Karpaneto. Dear president, dear member. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, děkuji za dnešní příležitost. Já jsem provedla studii k přeshraničnímu umistování dětí. Umistování dětí to je otázka ochrany eh, dětí a Řeší se samozřejmě v nejlepším zájmu dítěte a celkově rodiny, ale je to také v zájmu státu aby byla zajištěna práva dětí, aby byla tato práva ochráněna a abychom se eh, vyhnuli eh, negativním dopadům nedostatečné péče na dítě. Eh, kromě této dimenze, veřejné či soukromé dimenze, přeshraniční dimenze také vstupuje do hry a co je také velice důležité, při přeshraničních eh, umistěváních je třeba zvláště dbát na nejlepší zájem eh, dítěte. Pokud jde o mechanismy, které zde vstupují do hry, tak je to eh, mechanismus tzv. globální úrovně, konkrétně článek 33 Hákské úmluvy a na regionální úrovni článek 56 Bruselu 2a. Moje studie se týká 12 vybraných členských států a konkrétně uplatňování článku 56. Některé zásadní záležitosti eh, mi z té studie vyplynuly. Jednak samotná koncepce umístování. Umístění by mělo být čistě přeshraničním umístěním, to znamená, že je to takzvané přeshraniční opatření, kdy nevždy musí být eh, opravdu evidentní ta přeshraniční eh, dimenze. Velice často řízení v praxi eh, nefungují, eh, neřeší se souhlas přijímajícího státu například, Souhlas velice často je totiž dán až po umístění dítěte, ne před ním. Pokud jde o rozdělení úkolů mezi zapojenými orgány, ani toto rozdělení není zcela jasné. Stát přijímající, eh, vysílající má nejasně stanovené úkoly. A poslední věc, eh, to je judikatura Evropského soudního dvora, která naznačuje, že eh, je třeba uplatňovat e- exekvatur při výkonu příkazu k umístění, ale opět se to velice často neděje. Návrh komise řeší nejdůležitější problémy, s nimiž se potýkáme, zejména záležitosti týkající se souhlasu ex ante a stanoví pravidlo, kdy se žádá povinný souhlas přijímajícího členského státu. Komise také stanoví jednotná pravidla, pokud jde o žádost o umístění, která musí uvádět některé konkrétní informace o dítěti a příslušném příkazu. Stanoví také časový limit pro samotné umístění, které musí proběhnout ve lhůtě dvou měsíců. To je maximální lhůta. Dále komise hovoří o spolupráci mezi ústředními orgány, ta je posílena. Asi to nejdůležitější opatření je zrušení exekvatoru, což je v praxi velice relevantní pro eh, přeshraniční umistování dětí, protože toto pravidlo, jak jsem říkala, bylo v praxi víceméně opomíjeno. A Komise také poukázala na eh, univerzální koncepci dítětě, dítěte, což je velice důležité při koordinaci s dalšími mezinárodními nástroji. Aby toto přepracování bylo skutečně úspěšné a nabídlo ucelenější legislativní rámec, bylo by dobré řešit i některé jiné záležitosti. Tak předně bych řekla, že koncepce umístění eh, by měla uvažovat o by měla vždy zvažovat judikaturu Evropského soudního dvora a zahrnovat tedy také také opatření týkající se například eh, zbavení osobní svobody dítěte pro určité období za účelem ochrany dítěte, ne jako sankce. Další záležitost, která by se měla zvážit při umístění, je kafala a další podobné instituce, které jsou eh, zahrnuty v článku 33 Halské úmluvy. Pokud jde o e, Přeshraniční umístěvání obvykle jde o dlouhodobé umístění spíše než e, krátkodobé, ale chybí dlouhodob... definice takzvaného dlouhodobého umístění. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby za účelem lepší aplikace takováto definice existovala v článku 56 a Poslední věc, která možná není přímo relevantní pro přezraniční umístěvání, ale obecně je to důležité z hlediska e, rodičovské Eh, odpovědnosti. Bylo by dobré, kdyby ohledně eh, rodičovské odpovědnosti existovala opět jasná zmínka, možná přímo eh, samostatný legislativní návrh. Dále, co není jasné, je, zda přijímající stát má a jaké má možnosti vyšetřování, jaké jsou důvody pro odmítnutí přijetí dítěte. Dále není jasné, zda přijímající stát by měl mít příslušnost, eh, pokud jde o přeshraniční umístění dítěte do dlouhodobého umístění. Zde bych řekla, že opatření týkající se koncentrace příslušnosti, což se předpokládá například v případech únosů dítěte, bychom vítali také u přeshraničního umistování dětí, kdy je jasné, že potřebujete mít konkrétní znalosti, dovednosti a schopnosti. Také je dobré posílit vzájemnou důvěru při spolupráci v rámci EU. Tady by možná pomohl určitý systém akreditace či registrace alternativních eh, řešení péče na evropské úrovni. A na národní úrovni by zase mohl pomoci rejstřík dětí, které byly umístěny do jiných členských států a takovýto rejstřík by mohl být zpravován například eh, ústředním orgánem, příslušným orgánem daného členského státu. A poslední věc, některé petice podané k Evropskému parlamentu ukazují, že řízení týkající se dětí jsou vždy citlivou záležitostí a proto je eh, třeba řešit tyto věci eh, důvěrně. Pokud jde o výkon, to je poslední téma, kterým jsem se zabývala, tak tady je asi nejdůležitějším aspektem, který řeší Evropská komise zrušení exekvatoru. Dále bychom asi také měli zvážit to, zda soudy přijímajícího státu by měly mít eh, kompetenci upravit eh, umístění, pokud eh, se změní některé věcné skutečnosti tak jak je to například eh, v právním aktu 606 lomeno 2003. A poslední argument, který bych chtěla nadnést, se týká nákladů na řízení. Konkrétní pravidla ohledně nákladů nám chybějí. Hákská kon- konvence je možná jasnější v této věci, takže toto je bod, který je relevantní pře- pro země, které přijímají hodně dětí při umistování. Pak jsou zde další témata, která jsou také zajímavá, například děti na útěku, tedy děti, které eh, eh, uprchly s péčem v případě, že se jim nelíbila nebo Případy sport Brad Camps, eh, u kterých ani nevíme, jestli existují, je to velice sporná věc a poslední záležitost je zvážit možnost, aby stát, který nemá příslušnost vůči danému dítěti, si požádal o umístění do jeho příslušnosti, pokud takové dítě potřebuje péči. To jsou tady moje zjištění a samozřejmě pokud máte dotazy, velice ráda eh, je zodpovím. Eh,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 the position is that it will be the court first sees that must hear the case. And this can be, as I said, very problematic for a number of reasons. First of all, there is a lack of... Což je problematické, ježiš, já jsem tam měla angličtinu celou dobu. Což je problematické z celé řady důvodů. Například majetkové řízení a e, zodpovědnost rodičovská není řešena v rámci tohoto řízení, takže může být i situace, že jakmile dojde k manželskému konfliktu, tak se budou tyto záležitosti řešit v několika různých členských státech a soud nemá možnost přistoupit ke konsolidovanému řízení všech aspektů toho, že dochází k rozvodu, což je jak emočně zatěžující pro strany, tak i e, nešikovné a e, ne, obtížné k řešení. Další záležitost. Dobré právní poradenství, co se týče nejvýhodnějšího místa, kde by se mělo konat řízení, no tak to si samozřejmě může dovolit hlavně movitější strana a to jí dává další výhodu. E, my už po mnohých letech e, jsme došli k závěru, že pokud nějaká strana má lepší finanční zdroje, například u 80% těchto svazků se jedná o manžela a pouze u 14% je lépe finančně situovaná žena. Jedná se o poměrně běžný problém, kde v praxi opravdu je pravděpodobné, že tím pádem získává určitou výhodu muž a pokud v rámci daného manželství, které je v krizi, jsou ještě jiné doprovodné faktory, tak možnost korekce případného zneužívání volby místa soudu eh, prostřednictvím legislativy eh, není eh, nepřípadá v úvahu a mělo by se to nějak eh, korigovat. Další záležitost, která je problematická a která si zaslouží více pozornosti a zatím se jí nedostává, je eh, vyloučení vztahu partnerů stejného pohlaví z eh, platnosti tohoto nařízení. Nařízení se zabývá výlučně a pouze svazky mezi osobami opačného pohlaví. Proč je to problém? Můžeme eh, na to nahlížet jako problém z politického hlediska, případně nikoliv, ale z pohledu právního se jedná o problém, že eh, například Soud pro lidská práva a rovněž základní charta, eh, charta základních práv a svobod Evropské unie výslovně hovoří o tom, že by eh, nemělo docházet k diskriminaci například i eh, vztahu osob stejného pohlaví, což by mělo zahrnovat i způsob, jakým jsou, eh, se zachází se svazky osob stejného pohlaví. Bohužel ten recast se nezaměřil na tento aspekt, ale moje studie poukazuje na to, že by mělo se měla se věnovat pozornost i tomuto. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji vám. Děkuji za tuto prezentaci. Uh, Mr. Buda has a question. Tady má otázku pan Buda. Tak prosím, tak pan Buda jako první. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat našim oběma hostům za jejich prezentace. Mám otázku pro třetího řečníka, pro, která se zřejmě týká třetího bodu první poznámky. Když hovoříme o úmluvě, tak vždy se hovoří o tom, že dobro dítěte, prospěch dítěte má přednost. Kdykoliv. A já bych se chtěl zeptat, zda paní profesorka se setkala se situací, kde například určitá země neuznává manželské svazky osob stejného pohlaví, ale toto dítě je předáno v jiné mm, zemi osobám ve svazku stejného pohlaví, což by bylo porušením výdeňské úmluvy, eh, protože tam v článku 20 se hovoří o tom, že je třeba brát v úvahu kulturní a náboženské hodnoty země původu dítěte Setkala jste se s tím, co si o tom myslíte? Mně totiž je znám případ, že dítě z Rumunska jelo s rodiči do, Britán, do Velké Británie, rodiče přišli o své rodičovské, rodičovská práva a dítě bylo umístěno eh, v pěstounské péči rodičů stejného pohlaví, což je mm, právně v pořádku v Británii, je to v pořádku, ale v Rumunsku eh, tento svazek není právně uznávan jako manželství a ani není možná adopce párem stejného pohlaví. A ve eh, Spojeném království toto rumunské dítě eh, se ocitlo v pěstnovské péči takového páru já myslím, že se to musí nějak eh, právně upravit. Děkuji, pan Raděv. Děkuji, pane předsedo. Ne, ano, takže nejprve otázky, poté společně odpovíte. Благодаря на експертите за изчерпателното Děkuji, já chci poděkovat našim expertům za tyto dvě studie. Moje otázka je následující. Komise navrhla revizi nařízení Brusel 2a eh, a myslíte si, že zde pořád ještě existuje nějaké riziko v tom smyslu, že by mm, v oblasti rozvodu a e, v dalších agendách e, bylo třeba tedy e, zahajovat několik soudních řízení a že nemohou si strany zvolit příslušný soud a těch řízení je potom několik. Já si myslím, že strany by měly mít větší možnost volby nařízení Brusel 2a neobsahuje ustanovení pro to, aby bylo zajištěno rovné zacházení se stranami v oblasti rozvodu či v oblasti péč, e, řízení o péči o dítě. Vždycky jedna strana má výhodu v podstatě, protože, jeho, e, protože e, ten soud sídlí v jeho zemi původu, jednání probíhá v jeho jazyce, takže jaké možnosti zde vidíte? Děkuji. Mr. Zvěvka. Pan Děkuji, paní Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž oběma expertům. Já bych si dovolil věnovat se několika záležitostem. Za prvé, ten takzvaný forum shopping. Je to jev, s ním se snažíme bojovat v různých oblastech. Zdá se, že se to zcela rozumně podařilo u Bruselu 1. Rovněž se nám to zdařilo při nařízení Řím 3 v určitém smyslu. Tam bych eh, se rád pozastavil u toho, že ti již si přejí vstoupit eh, v manželský svazek, mají možnost volit případnou budoucí jurisdikci, budoucí místo, kde by se mohlo konat jakýkoliv další eh, právní, mohlo konat právní řízení, například rozvodové řízení. A to je možnost, jak chránit tu slabší stranu, na které rovněž naráží kolega Rade ve svém vystoupení. Nestálo by za to i zde zavést něco při revizi Bruselu 2a, takže to je první moje otázka. Za druhé, domnívám se, že návrh těch, té mediace, těch dohodovacích, smírčích řízení, to by se mělo stát eh, povinným prvkem, povinným stádiem každého řízení. Důvodem je, že když se chceme věnovat právům dítěte a zaručit v praxi a rovněž i ozřejmit, že všem záleží nejvíce na eh, osudu dítěte, že eh, prospěch dítěte by měl mít přednost nad tím, co si přejí rodiče, bych si přál, aby právě Eh, mediační konciliatorní řízení se stalo povinným stádiem všech řízení. No a třetí záležitost, to je pravděpodobně věc, která nám připraví eh, mnoho vrásek a bude i velice zřejmá, jako překážka to jsou svazky osob stejného pohlaví a případných záležitostí týkajících se například adopce či vůbec toho, když eh, páry stejného pohlaví mají děti. Jak eh, celou zážitost znám já a u diskuse o mezinárodních právech u adopce, tak tam neustále upozorňují na tu různorodost, že určité státy uznávají právní status Mm, homosexuálních párů, párů stejného pohlaví v jiných eh, členských státech eh, takový institut prostě neexistuje. Takže v jakémkoliv dokumentu, kdykoliv se tato záležitost objeví, tak se chci vyslovit ve prospěch záruk. Záruk, že v kterékoliv členské zemi, členském státě, kde neexistuje tento právní institut eh, svazku osob stejného pohlaví, se musíme řídit právním systémem tohoto členského státu. Nemůžeme se snažit zadními dvířky a tím, že se budeme neustále dovolávat rovnosti všech, což samozřejmě samo o sobě je v pořádku že si přejeme být rovni, ale zároveň nesmíme takovým způsobem propašovávat do soudních systémů něco, co v nich není. Takže tady by mě zajímal váš názor. Děkuji. Uh, thank you. So... Děkuji. Takže to byly otázky, tak bych rád, abyste zareagovali tedy hm, kdo z vás si přeje. Děkuji za tu první otázku, poněvadž to je mm, příležitost eh, se zmínit o věcech, o kterých jsem se nezmínila. Jak jsem řekla, přeshraniční umístování by se mělo aplikovat takto. Stát mm, požádá ten druhý stát o eh, vydání opatření na eh, umístění dítěte v nějaké zemi a jak jsem řekla, toto je čistě přeshraniční řízení, ale v praxi to často takto nefunguje. A případ, který jste zmínil právě, ten se toho týká Spojené království a potom máme i další kauzy, kdy se aplikuje článek 66 na eh, osoby bez doprovodu. Stává se někdy, že eh, třeba týká se to romských dětí, tak britské úřady eh, řeší dilema, že přijmou eh, řešení takzvané nucené adopce, tedy bez souhlasu rodičů, anebo že budou aplikovat eh, kombinovaně článek 15 eh, nařízení Brusel 2, což je přenost jurisdikce a, a kromě toho, že ještě požádá o umístění v zemi určení ale tato ani jedno z těchto řešení neuspokojuje požadavek ochrany práv dítěte. Možná to nejlepší řešení by bylo otevřít to přeshraniční umístování, takže i stát původu, tedy odkud to dítě pochází, odkud pochází respektive jeho rodina, tak může požádat eh, to dítě, kde se mm, provizorně dítě, ten stát, kde se mm, provizorně nachází to dítě, tak aby to eh, dítě tedy eh, mm, bylo předmětem takové ochrany, která je v souladu s tradicemi dané země, země původu. Zatím je to ale pouze jednosměrné, to znamená, že ten přijímající stát je požádán, aby vydal opatření. A v tomto případě to je zde v podstatě i zájem eh, země původu těch romských dětí, aby eh, požádali o ochranu toho dítěte v souladu s tradicemi dané země původu. Ano, je to problém, to je pravda, na to jsem také poukázala, ale eh, bohužel se to zatím neřeší, je to reálný problém. Další otázky, ty se týkaly především eh, Eh, autonomie stran a eh, volby soudu, jurisdikce, takže asi to je v kompetenci kolegy na to zodpovědět. Děkuji, děkuji za tyto otázky. Druhá otázka, pokud dovolíte, abych to shrnul. Zdali strany by měly mít možnost si zvolit soud. A podle mého eh, soudu na základě rešerší říkám ano měli by mít možnost zvolit si soud z řady důvodů. Jeden důvod je, že zde eh, o to přes, přesně v Evropě jde. Eh, to znamená svoboda, větší svoboda. A další aspekt je, že bychom měli si připomenout, proč my jako Unie, proč my intervenujeme do rodinného práva. A to je proto, abychom zajistili lepší svobodu pohybu eh, osob, lepší tedy, i do toho zapadá tedy ten požadavek větší autonomie, svobody volby, svobodu volby musíme zajistit. Samozřejmě rodinné vztahy nelze nutně eh, přirovnávat eh, k obchodním vztahům. Nejsou to úplně, není to stejné jako obchodní vztahy, ale eh, samozřejmě, když lidé se vezmou, tak se berou na celý život, i když statistiky nám říkají něco jiného, tedy neplánují hned rozvod. A také bychom měli si připomenout, že rodinné vztahy eh, nejsou vztahy business to business, B2B, vždy, často vždycky často tam bývá jedna ta strana třeba, která je na tom lépe, materiálně lépe a podobně, takže podle naší studie zde by měla existovat určitá svoboda stran, ale tato autonomie eh, by se eh, měla tedy uplatňovat eh, Eh, samozřejmě v tom smyslu, že eh, strany mm, mohou mít pod kontrolou své eh, to řízení, ale samozřejmě pod kontrolou soudu, který bude kontrolovat, jak to je s tou dohodou mezi stranami a ne, že jedna ta strana, tedy jeden z těch manželů, který na tom lépe bude vnucovat své řešení tomu druhému. Další otázka. Ta se týká autonomie, zdali mediace by měla být zde povinná. Určitě je zde takový trend směrem k povinné mediace v, v rodinných pří, věcech, ale eh, zde, zdali je to v unijní kompetenci, o tom nejsem úplně přesvědčen, to je věc k diskuzi, já si nemyslím, že Unie je kompetentní, aby eh, toto řešila to by měly si upravovat členské státy. Také potom tato otázka vede k takové komplikovanější otázce týkající se vztahů stejného pohlaví a zda by zde měla být záruka, že eh, ten členský stát, kde, eh, který eh, neumožňuje tyto vztahy, tak zdali by tedy toto mělo být vyloučeno z unijních předpisů. Můj názor je, že argument lidských práv je přesvědčivější a pozitivní povinnost státu tedy zavádět legislativu upravující za, to, je, tedy, to má převahu a je třeba vzít do úvahy děti, především když se ty eh, předpisy liší a třeba umluva mm, lidských práv, ta zakazuje jasně mm, diskriminaci osob stejného pohlaví, je třeba tady nalézt rovnováhu, ale určitě je zde velice silný argument, a to je, že článek 81.3, eh, který Eh, tedy smlouvy, který vyžaduje jednomyslnost v rodinném právu, tak vyžaduje jednomyslnost z dobrého důvodu. A to je, že členské státy považují rodinné právo jako eh, důležitou součást identity státu a možná umožnit nějakou zásadní organickou změnu v členském státě, než tedy ukládat ty změny jako povinnost prostřednictvím unijního práva, tedy nějakým to vnucovat zadními vrátky členským státům, tak asi bude lepší tedy to něco někomu vnucovat, není produktivní z dlouhodobého pohlavu, po, po, pohledu, ale je to otázka rovnováhy. A tady jde o kolizi mezi individuálními právy a právy státu. A zde asi ta rovnováha se nalezá dost těžko. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh, thereby... Děkuji. Tím jsme vyčerpali bod číslo čtyři na programu jednání. Takže děkuji oběma řečníkům a budeme pokračovat dalším bodem, který s bodem předcházejícím přímo souvisí. a to je vystoupení komise k přeskumu nařízení Brusel 2a. Bohužel dnes nemohla dorazit paní komisařka Jourová, proto zde místo ní přivítám paní Karen van der Kerkhove, která je odbornicí na mezinárodní právo soukromé a která je také vedoucí oddělení občanského práva Evropské komisi. Poprosím vás tedy o úvodní vystoupení. Děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne všem. Děkuji vám také za velice zajímavé prezentace studií, vážení kolegové. Ty jsme si přečetli s velikým zájmem. Evropská komise, jak víte, navrhla přeskum tohoto nařízení. Řada bodů už tady byla prodiskutována během předchozí rozpravy. Já vás stručně provedu tím, jakým způsobem my jsme k přeskumu přistoupili. Jak vidíte a jak už tady zmínili oba dva výzkumníci, přeskum se soustředí na ty aspekty nařízení, které řeší rodičovskou odpovědnost. My jsme se provedli už po dobu skoro dvou let různé veřejné konzultace, studie, které se týkaly fungování tohoto nařízení a zjistili jsme, že nejnaléhavější problémy souvisejí právě s oblastí rodičovské odpovědnosti. Proto jsme se soustředili při přeskumu právě na tuto oblast. Cílem je, cíl je vlastně dvojí jednak eh, zabránit tomu, aby děti byly jako rukojmí v dlouhodobých sporech mezi rodiči, to je tedy prvním cílem, a druhým cílem je usnadnit všem zainteresovaným stranám vyřešení jejich eh, obtížné situace, často velice bolestného řízení s přeshraniční dimenzí. Nechtěli jsme celé nařízení eh, změnit úplně celé, protože si myslíme, že v zásadě je velice dobře funkční, zvyšuje právní jistotu v přeshraničních případech a proto Řada lidí, které jsme konzultovali, řada zainteresovaných subjektů je v podstatě spokojená celkově s fungováním tohoto nařízení, jenom jsou zde určité konkrétní oblasti, eh, které by bylo dobré zlepšit. A tou první oblastí, kterou zmíním, je oblast eh, únosů dětí. Jde o případech, kdy se rodina rozpadne a může se stát, že jeden z rodičů se vrátí se svým dítětem do domovského státu bez souhlasu druhého rodiče a v tom případě hovoříme tedy o únosu dítěte rodičem. V praxi fungují systémy, které eh, znamenají, že dítě by mělo být co možná nejrychleji navráceno do eh, normálního obvyklého bydliště, kde bydlelo před eh, únosem. Víme, že tato návratová řízení v řadě případů se mohou, um, mohou trvat velice dlouho a čas je naprosto zásadní, protože na dítěti je páchana veliká škoda při těchto únosech. A tak v rámci přeskumu se snažíme snížit uh, tu prodlevu uh, během níž je dítě po únosu navráceno do země obvyklého bydliště. Snažíme se tam tedy nastavit rozumné časové lhůty předchozí lhůty nebyly dostatečně jasné nebo nejsou jasné v tom stávajícím nařízení, takže se snažíme ty lhůty nastavit zcela jasně. Také jsme snížili počet eh, případných odvolání proti rozhodnutí o návratu, protože se dokážete představit, že pokud eh, se neustále jeden z rodičů odvolává, tak eh, se návrat neustále odkládá. A dále jsme viděli v kontextu případů únosů dětí, že řízení jsou natolik specifická a tak specializovaná, že je dobré omezit počet soudů, které případy únosů dětí řeší. Tím umožníme soudům se na tyto záležitosti specializovat. Takže únosy, únosy dětí a návraty dětí, to je oblast, kde navrhujeme v přeskumu změny. Druhá oblast změny se týkají oběhu rozhodnutí o svěření do péče v rámci Evropské unie. Jak víte, víte tak eh, z Bruselu 1 nebo z nařízení o výživném nebo z dalších nařízení, tak jsme zrušili Ehm, zprostředkovací řízení pro oběh eh, rozhodnutí, tedy tu proceduru exekvatur, což jsme udělali také u rodinných záležitostí, například u výževného nebo v některých záležitostech ohledně rodičovské odpovědnosti, například při právu styku s dítětem nebo u eh, rozhodnutí o návratu dětí v případě únosu, ale neplatí to ve všech případech a my nyní navrhujeme, abychom odstranili tato zprostředkovací řízení eh, u veškeré, veškerých případů, kde se projednává svěření dítěte do péče v rámci Evropské eh, unie. Třetí oblast, kde se vyskytují problémy, to je výkon rozhodnutí v záležitostech rodičovské odpovědnosti. Vy víte, že jsme v evropské legislativě nastavili vlastně a ošetřili vlastně vše, mezi eh, hranicemi jednotlivých členských států. Znamená to, že rozhodnutí jednoho státu bude akceptováno v druhém státě, ale doposavat jsme neregulovali to, jakým způsobem toto rozhodnutí bude v druhém členském státě vykonáno. A zde vidíme značný prostor k prodlužovacím taktikám, nejrůznějšímu manévrování, které znamená, že se vlastně tomu skutečnému výkonu rozhodnutí jedna ze stran vyhne. Naší snahou tedy je, abychom provedli zacílené eh, revize v nařízení a omezili důvody pro odmítnutí a snížili také nebo omezili Eh, tu délku výkonu rozhodnutí a tím pádem také nabídli eh, možnost eh, prozatímního výkonu v případě, že existuje spor a dochází k odvolání. To jsou tedy rozhodnutí, která se týká zlepšení v oblasti oběhu rozsudku. Další pozměňovací návrh, který jsme provedli, se týká základního práva dítěte být vyslyšeno v řízení, které se ho týká. Vidíme, že v praxi je to tak, že Pravidla mezi členskými státy ohledně vyslyšení dítěte v procesu jsou tak rozdílná, že to vede eh, k tomu, že rozhodnutí pak nejsou eh, uznávána v druhém členském státě, což je nepřijatelné, protože všechny členské státy jsou eh, stranou úmluvy OSN o právech dítěte a proto přiznali v řízeních eh, dítěti právo být vyslyšeno, nicméně ty rozdíly zůstávají eh, příliš veliké na to, abychom skutečně zajistili volný oběh rozhodnutí. Takže my nyní dáváme přímo do nařízení takzvanou pozitivní povinnost vyslyšet dítě a zajišťujeme tak, eh, že členské státy vzájemně uznávají uh, výkon rozhodnutí nebo rozhodnutí, i když eh, k řízení došlo mimo jeho území. Další oblast, kde navrhujeme změny, to už eh, zmínili naši odborníci. Týká se to umístění dítěte. Býváme svědky toho, že dochází v praxi k k různým odkladům při umístěvání dítěte v přeshraničních situacích. Navíc jsou tam nejasné záležitosti, takže my se v nařízení snažíme vytvořit eh, proceduru autonomního souhlasu, což by platilo všude v Evropské unii, všude by se eh, aplikovaly stejná pravidla pro získání souhlasu dalšího členského státu. Kromě toho jsou tam nastaveny časové lhuty, protože ty případy eh, umístění dítěte jsou často velice naléhavé. A další věc je to, že se snažíme vyjasnit, eh, co je podstatou celého nařízení a to je vlastně úzká spolupráce mezi příslušnými orgány. Víme, že existuje určitá nejistota ohledně povinností a úkolů, které mají vykonávat příslušné orgány, takže se snažíme tyto úkoly a povinnosti vyjasnit. Také jsme zapracovali do rámce mm, spolupráce příslušných orgánů další orgány, které se nějakým způsobem věnují péči o dítě, často jsou to orgány sociální péče a tak dále a ty jsou nyní zapojeny do toho mechanismu spolupráce. Také jsme tedy celý postup v nařízení zjednodušili v této oblasti. Takže teď jsem zmínila prvky, které jsme navrhli změnit. Některé prvky, jak zmínili naši odborníci, bychom měli dále zvážit, ale my tam změny nenavrhujeme. Ano, my nenavrhujeme změny například v záležitostech manželství a to z toho důvodu, že jsme zjistili při konzultacích, že nejnalehavější záležitosti se týkají právě dětí. To jsou skutečně nalehavé záležitosti a tak se náš přeskum také na tyto záležitosti soustředil. Pokud jde o záležitosti manželství, tak celkově toto nařízení fungovalo velice dobře. My víme, že některé problémy skutečně nastaly, například eh, výběr nejvýhodnějšího soudu, Eh, chybí také eh, řádná možnost konsolidace řízení. Byť eh, určité možnosti existují v některých jiných nařízeních, jak konsolidovat řízení v rodinném právu, takže ta situace by i tady mohla být trochu lepší, ale zjistili jsme, že v této fázi nemáme dostatečné údaje a průkazné informace k tomu, abychom eh, mohli říci, že je tady celoevropský problém, který je potřeba řešit. Zjistili jsme, že takové důkazy chybějí, víme, že tedy se dochází k tomu, že se vybírají nejvýhodnější soudy a tak dále, ale není to celoevropský problém a tak eh, ve snaze nastavit správnou rovnováhu a když jsme stáli před otázkou, zda řešit některé velice specifické problémy a hledat pro ně řešení, které nakonec také bude mít určitou nevýhodu, nebyli jsme si jistí, jestli bychom tím tu správnou rovnováhu nakonec eh, neskazili. Zároveň jsme si vědomi, že otázky manželství, záležitosti manželství, jak víte, jsou politicky velice citlivou záležitostí a pokud bychom otevřeli diskuzi o těchto věcech v této fázi, tak jsme se báli, že bychom do značné míry zdrželi ty změny, které se snažíme prosadit velice rychle v oblasti eh, práv eh, dítěte a rodičovské odpovědnosti. Takže tímto způsobem jsme uvažovali o nastavení správné rovnováhy eh, při rozhodování o tom, co bychom měli při přeskumu změnit a co ne. Takže na jedné straně je eh, rozsah eh, samotného problému, důkazy o jeho existenci, na druhé straně jsme zvažovali potenciální nevýhody, eh, které by pramenily z toho, že bychom začali některé věci eh, řešit a které jsme vnímali jako těžko prosaditelné za současné situace. Takže ze stejného důvodu jsme si mysleli, že by nebylo vhodné eh, nějakým způsobem měnit působnost nařízení. Řada z vás mluvá například o svazcích osob stejného pohlaví. My se domníváme, že nařízení je interpretováno tak, že je v souladu s článkem 21 charty základních práv, což je, myslím, to nejlepší, co v tuto chvíli můžeme udělat a takhle se tedy komise eh, rozhodla. Necháme to ještě případně na dalším vývoji a budeme to řešit eh, případně později. Dále chci ještě zdůraznit eh, další záležitosti, zdůraznit eh, ohledně těch záležitostí, které jsme teď neřešili. To, že jsme je neřešili mimo jiné také, protože potřebujeme schromáždit další údaje, důkazy, abychom byli schopni provést informované rozhodnutí. Takže je možné, že se v budoucnu k těmto věcem vrátíme, až tyto údaje k dispozici mít eh, budeme. Ale v tuto chvíli jsme se rozhodli, že ten přeskum soustředíme na to, co je opravdu potřeba, co je nejnaléhavější a to jsou záležitosti dětí a záležitosti rodičovské odpovědnosti. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Regner. Děkuji, ano, kratičkou. Chci říct si pouze toto. Ta metoda tu už známe velice dobře z Bruselu 1 ta metoda, kterou si komise zvolila a rovněž je to jeden z příkladů, jak na komunitární úrovni řešit záležitosti, které v praxi se země od země zásadně liší, ale zároveň jsou velice důležité tyto záležitosti pro život moderního Evropana, který se pohybuje mezi různými zeměmi. Proto na tom záleží to, co jste přednesla a rovněž jak to řešit do budoucna, protože se to týká každodenního života v podstatě téměř každého občana. Eh, vy už jste vlastně eh, téměř odpověď na moji otázku. Proč jste zvolila metodu toho přepracovaného znění, tedy toho recastu? Protože z mého pohledu to vypadá tak, že tam jsou ty možnosti poměrně omezené. Možnosti přicházet s novými náměty, které tam mohou být do toho zapracovány. Je to tedy vědomý přístup, protože chcete setrvat u té priority eh, dítěte, eh, prospěchu dítěte. Pokud ano, tak to sice chápu, ale zároveň to legislátory bude omezovat. Děkuji. Mistr Zvěvka. Pan Zvěvka. Děkuji. Já jsem především chtěl poděkovat Karen za velice precizní načrtnutí a Eh, popis toho, čím se budeme nejbližší eh, měsíce zabývat. Já si Evali nesmírně vážím, ale oproti tomu, jak to vidí ona, tak pro mě ten rozsah působnosti, který byl přijat a zároveň ten přístup, který jsme zvolili, tedy přepracované znění, recast, je velice vhodný. Ono je to velice sporná záležitost. Tady už právě kolega eh, poznamenal, že nemůžeme aplikovat například to, co aplikujeme na podnikání či podnikatelské vztahy, eh, na vztahy v rodině. To jsou dva různé směty. Avšak přesto určité mechanismy mohou mít místo v obou z těchto světů. Vezmeme-li v potaz právě mm, ty specifické prvky, které přísluší ať už biznismenům nebo členům rodiny. Já tedy nemám žádné otázky, ale chtěl bych zdůraznit, že přístup komise mi připadá nesmírně zajímavý. My budeme mít v nejbližších měsících možnost eh, se těmito záležitostmi zabývat eh, podrobně a to, když hovoříme, že to bude modernizováno či aktualizováno e, přístupem Recast, vůbec neumenšuje skutečnost, že i my budeme pohlížet na vše z pohledu priority prospěchu dítěte. Rovněž bych chtěl ujistit e, všechny, že mm, asi vyhovuje, že se budeme manželskými věcmi zabývat až v pozdější etapě. Asi je to ku prospěchu věci, jinak bychom mohli sami zakopnout do vlastní nohy, případně dojít od nikud nikam. Protože když v kontextu rostoucích přezraničních svazků a přezraničných rodinných vazeb, eh, tam je to opravdu významná věc. Děkuji. Nyní ještě pan Raděv a pan Buda ale prosím o stručnost, protože už zaostáváme. Děkuji. Budu... Děkuji. To Brusel 2a. Interesy Děkuji. Děkuji za tento návrh. Eh, eh, v centru této reformy jsou zájmy dítěte, ano, ale já doufám, že nová ustanovení i e, zlepší život mezinárodních e, manželských párů a dětí. Nejdůležitější je tedy potom spolupráce mezi členskými státy, ale také je třeba se zabývat e, spoluprácí mezi sociální službou a dalšími podobnými úřady. Hmm když nějaký orgán, úřad příslušného státu eh, rozhodne o rodičovské odpovědnosti eh, rodičů, eh, v jiném, kteří se nachází v jiném členském státu, tak je třeba respektovat i právní úpravu té druhé země. Je třeba všechno to vidět tedy v tom kontextu spolupráce. Také je třeba se zabývat E, tím řízením takzvané e, nařízené nucené adopce bez souhlasu rodičů. To je typ řízení, které v podstatě zbavuje rodiče e, práv právně i de facto. A já nechápu tedy, jak Evropská unie může mít kompetenci upravovat i mm, tuto problematiku. A Eh, tedy eh, to, jak rozhodovat o umístění dítěte v jiném státě. A, mm, mm, mm, a, ale nevyjadřuje se k tomu, v jakém typu rodiny a z jakých podmínek to dítě bude umístěno, pokud tomu dojde bez souhlasu rodičů. Je třeba s tímto skoncovat, aby ty mezinárodní adopce náhodou se nestaly biznesem. Děkuji. Mr. Buda. Da, foarte pe scurt, domnule președinte, cu mulțumirile pentru prezentarea făcută. Pane předsedo, děkuji. Děkuji za prezentaci eh, představitelce komise. Moje otázka. Eh, počítá komise s případnou právní úpravu mm, zneplatnění manželství před notářem? U notáře jde mi o princip, že někdo byl oprávněn někoho oddat, měl by rovněž být oprávněn manželství zrušit, pokud to proběhne se souhlasem obou stran. Já, když jsem byl mladý, tak jsem byl soudcem pro e, záležitosti rozvodů a tak toto bylo. A e, dramaticky došlo ke snížení rozvodových řízení a bylo to i ku prospěchu e, budoucnosti dětí, protože jakmile se ocitnou obě strany před soudem, chovají se jinak. Pokud ale se jsou ochotny mezi sebou dohodnout eh, a mohou se odebrat pouze k notáři, případně jinému oprávněnému právnímu činiteli a pokud si jsou jisti, že chtějí manželství zrušit, tak to učiní u notáře, případně u v jiném příslušném oprávněném orgánu a pak to může případně soud pouze potvrdit. Je to opravdu mnohem lepší možnost dát stranám tuto možnost. V Rumunsku že je například mnoho italských občanů, kteří se přenesou do Rumunska právě proto, aby se mohli rozvést, protože je to v Rumunsku takto snadné. Děkuji. Thank you uh, very much. Now, uh, Mrs. van der Děkuji a nyní paní van der Kerchove má slovo, aby zodpověděla tyto dotazy. Ano, děkuji, pane předsedo. Stručně. Ano, samozřejmě, že si om, uvědomujeme, že postup eh, pomocí přepracovaného znění má svá omezení, ale opravdu rozhodli jsme se vědomně, abychom se ujistili, že e, tento přeskum skončí úspěšně. A to díky tomu, že se soustředíme na problematiku dětí a nebudeme otevírat nové, nová přidružená témata, kde bychom dosahovali jednoty pouze obtížně. Takže pokud chceme postupovat e, rychle, tak právě test je optimální. Proběhly dva roky konzultací, studií a i zainteresované strany nám přispěly svým hlasem. Tedy doufám, že opravdu se nám podařilo zachytit vše, co bylo nutné nějakým způsobem přeskoumávat či upravit a doufám, že i to už je poměrně velký kus práce, který se nám povedlo odvést a který se nám povedlo řešit. No a samozřejmě je zde ještě celá řada nedořešených záležitostí, ale doufám, že jakmile budeme mít více materiálu, na němž můžeme stavět, tak se dá řešit i to. Tady panu Raděvovi bych ráda vyjasnila, že rozsah působnosti zde nepokrývá adopce. Adopční řízení to je něco jiného. Tady jsou pouze dočasná umístění, eh, která jsou prováděna eh, k ochraně dítěte. Adopce, tam existují jiné právní nástroje a tam zatím ještě Evropská unie nevykonává žádné kompetence, ale máme háskou umluvu, která se týká přeshraničního uznávání určitého typu adopcí při nejmenším. Tedy zatím se nejedná o předmět, který by byl zde e, obsažen ani v původním nařízení, ani v jeho přepracovaném znění. A nyní e, e, rozvodová eh, řízení a eh, to oběh eh, je a oběh rozhodnutí existuje a tam jsme nic neměnili. Víme, že v některých členských státech pozorujeme trend zvyšování to toho, abycho, aby se stále posíleným způsobem umožňovalo smířivé ukončení manželského vztahu. A v tom objevu se to projevuje. Děkuji, říká předseda, už nemám další žádosti o slovo. Tedy chci poděkovat za vaši přítomnost a i za vaši prezentaci. A nyní přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání. To je bod číslo 6 návrh eh, zprávy a eh, odpovědnost odškodnění a finanční zajištění činností v odvěty ropy a zemního plynu v moři. A slovo má zpravodaj pan Chrysogonos. Děkuji, pane předsedo. Eh, otázka odpovědnosti z titulu provozu 80 eh, ropy a 60 Eh, plynu eh, jsou eh, z provozu typu offshore, to znamená zařízení, které se nachází v teritoriálních vodách 18 členských států. Také cílem této směrnice je stanovit minimální požadavky, aby se zabránilo hm, katastrofám, haváriím v těchto provozech a aby se omezily důsledky takovýchto případných havárií. Podle ustanovení licence e, e, e, jsou takto podmíněny, i tam jsou jasně stanoveny povinnosti, aby, při, aby bylo jasně stanovena odpovědnost a náhrada škody. Nicméně jeden důležitý aspekt se neřeší v této směrnici, což je odpovědnost za z titulu náhrady škody Eh, eh, zranění, mm, škodách na majetku nebo ekonomické ztrátě, která byla eh, způsobena. A ani směrnice, ani směrnice neřeší trestně právní odpovědnost mm, za tyto havárie. Komise ve své zprávě má za to, že je předčasné teď mm, tedy přijímat trestně právní opatření, Eh, pro zajištění eh, offshoreové bezpečnosti v Unii. Já mm, s tím nesouhlasím. Já si myslím, že prevence je lepší než léčba a eh, zavedení trestně právní odpovědnosti na evropské úrovni může být ještě více odstrašující, více než tedy občanskoprávní, občanskoprávní opatření je důležité, aby efektivní aplikace principu, že ten, kdo znečišťuje, tak platí, aby se to rozšířilo nejenom na eh, prevenci a nápravu ekologických škod, ale také, eh, aby se toho eh, rozšířilo na ty tradiční žaloby o náhradu škody. Zde máme celou řadu Eh, pozměňovacích návrhů, celkem 92 jich je, zatím jsem se jimi nemohl eh, detailně zabývat, protože eh, teprve teď jsem dostal překlad, ale ujišťuji vás, že se budu věnovat velice pečlivě všem návrhům a pokusím se maximálně o kompromisy. Kompromisní návrhy vám doufám pošlu ještě do dovolených a velice rád si při, vyslechnu vaše připomínky a návrhy. Děkuji. Paní Regner požádala o slovo. Very much. Děkuji. Jenom chci hm, poděkovat panu Chrysokonosovi za práci a já hovořím anglicky, protože mluvím za e, stínového zpravodaje, který zde dnes nemůže být a je dobré, že zpráva apeluje na komisi, aby zavedla společné evropské standardy, které se týkají náhrady škody, ale Paní Gite Gutelant se domnívá, že potřebujeme mm, zde e, toto upravit detailněji. Tudíž bychom měli apelovat na komisi, aby přijala konkrétní minimální pravidla o finančním krytí a aby vypracovala mechanismus eh, kompenzací očkodnění eh, v souladu s nejlepšími zkušenostmi. Například v Norsku mají zákon, který se týká ropných společností a my si myslíme, že ty, na, ta hra škody by měla být podle jednotlivých sektorů, například eh, dopad na cestovní ruch, na rybolov a to je důvod našeho pozdělacího návrhu, které jsem, který jsem spolu podepsala s tím, že zde neexistuje žádný adekvátní režim odpovědnosti v řadě členských států, eh, který by řešil klasické žaloby na náhradu škody eh, a je třeba tedy harmonizovat toto striktní eh, pravidla odpovědnosti za škodu a takže proto jsme toto dali do našeho pozměňovacího návrhu, to jsem chtěla jenom vysvětlit pan Koferaty. Grazie. Děkuji. Já hm, velice rychle dvě poznámky k tomu, co řekla Evelyn v podstatě i to reflektuje pozici socialistické frakce. E, nyní zpravodaj provádí tedy vynikající práci, to je třeba říci. Já bych chtěl zdůraznit e, význam toho, je třeba mít harmonizaci. E, ty námořní havárie většinou mají přeshraniční dopad a proto mít společné minimum, to je důležité, aby zde existovala určitá jednota. Samozřejmě proto je i nezbytné, aby i občanskoprávní odpovědnost obsahovala, evident, jak je evidentní, i e, e, náhradu ekonomických ztrát. E, e ten, kdo e, znečišťuje, e, platí, tedy to musí být princip plně realizován. Dále chci zdůraznit a mm, to, jak se bude aplikovat směrnice. Zde existují některé země, které již dnes mají Eh, eh, nebo se chovají způsobem, se kterým nelze souhlasit, eh, pokud jde o pravidla týkající se nebo která upravují odpovědnost. Zde ten orgán musí být nezávislý, tedy nezávislý orgán o tom rozhoduje. A zde v některých zemích ta nezávislost sice je deklarována, ale není reálná. Proto je třeba mít závazné předpisy, které budou garantovat nezávislost těchto orgánů, takže to je nezbytné také. Eh, Mr. Raděv. Pan Raděv. Благодаря, господин председател. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, chci poděkovat eh, zpravodaji za zprávu, chci poděkovat a mm, Eh, souhlasím s ním a eh, sám předložím některé pozměňovací návrhy, které se budou snažit o harmonizaci norem bezpečnosti provozu na ochranu životního prostředí v teritoriálních vodách. Prevence je obzvláště významná, především při takovéto ropné, těžebné eh, či plynářské těžebné činnosti. Zde eh, je třeba tedy především pracovat na preventivních opatřeních. Je třeba, aby směrnice se aplikovala v celé Unii a poté eh, zjistíme, jak se bude realizovat v praxi. A bude třeba potom vyhodno- ji vyhodnotit. A protože eh, a vím, že zde v této oblasti je těžké zavádět určité sankce. Pan eh, zpravodaj zdůrazňoval ty regiony, kde mm, hodně podnikají malé, střední podniky a kde čistota vod je velice důležitá. A právě tyto podniky je třeba kompenzovat, odškodňovat eh, v případech takovýchto havárií, respektive znečištění vod. A pokud jde o kolektivní žaloby, tak zde to je něco, co podporujeme a musí se to ale v praxi realizovat efektivně. Děkuji. Thank you. I would like to start... Děkuji. Já chci nejprve poděkovat zpravodaji za tuto zprávu. Je to zpráva velice dobrá a je mnohem lepší, abychom měli nastavenou velice silnou ekologickou legislativu, než abychom pak řešili problémy s tím, že ta legislativa není dostatečně přísná, abychom pak museli řešit ropné skvrny, jejich dopad na životní prostředí, na místní ekonomiku. To jsou eh, vše náklady, eh, které, kterým se chceme vyhnout. Takže ta zpráva se ubírá dobrým směrem, chceme nastavit přísnou ochranu životního prostředí. Nicméně podáváme jeden pozměňovací návrh, který bych eh, chtěl při této příležitosti osvětlit. Je to návrh číslo 29, kdy zelení by chtěli zmínit pařížskou smlouvu, kde se hovoří o tom, že by postupně mělo docházet eh, k rušení eh, těžby ropy a plynu v moři, abychom dosáhli eh, energetické neutrality do konce eh, století. Samozřejmě můžeme říci, že do konce století eh, to je dlouhá doba a tak to není příliš radikální formulace, ale já si myslím, že je dobré, abychom při nejmenším tuto zmínku ve zprávě učinili. A navíc minulý týden na plenárním zasedání jsme hovořili o pracovní programu komise a o tom, že komise by měla identifikovat eh, úsilí, které povede k postupnému rušení dotací eh, na fosilní paliva. A tak si myslím, že nejenom navážeme i touto zmínkou na tu eh, žádost o progresivní rušení těchto zdrojů energie. Děkuji. Chce se vyjádřit Evropská komise? Prosím. Děkuji. Jsem Jirkuli my jsme si poznamenali, že navrhujete novou právní iniciativu, kterou si přejete, aby se jí chopila Evropská komise. Myslím si, že eh, tímto jdete trochu nad rámec toho, o čem hovořila komise ve své zprávě. Při zvážení vaší eh, žádosti o očkodňování v této oblasti je třeba najít právní rovnováhu mezi potřebou očkodňovat adekvátně oběti a předcházet neoprávněným nárokům. A ze zprávy nabývám dojmu, že jak výbor, tak komise se, myslím, na tomto aspektu shodují. Vysvětlující prohlášení vašeho výboru obsahuje žádost zajistit odškodnění nároků třetích stran za způsobené škody v závislosti na přesné definici škody by samozřejmě eh, možná bylo třeba zásadním způsobem řešit občanský právní řád eh, v členských státech, což si myslím, že jistě není eh, snadno možné. Je třeba se opírat o současné právní tradice a soudní systémy, které rozlišují mezi běžnými riziky a oprávněnými nároky. A proto členské státy myslím, řeší otázku adekvátního právního rámce v této oblasti velice různě podle svých tradicí, podle svých eh, zkušeností a reálných potřeb a požadavků. Evropská komise provedla analýzu situace v roce 2014 a 2015, eh, vyšla z legislativy, která v tu dobu fungovala v členských státech. A dospěli jsme k závěru, eh, že není důvodu si myslet, že současný přístup k očkodňování a odpovědnosti členských států je nedostatečný a že bychom to měli řešit eh, směrnicí. Takže abychom zareagovali na vaši legislativní iniciativu, musíme zjistit, k jakému pokroku došlo v členských státech při implementaci směrnice o offshoreových zařízeních. Implementační termín byl v roce 2015, eh, takže v mezidobí jsme dostali většinou oznámení od členských států o tom, že transponovali směrnici, začali ji provádět, ale není to ještě stoprocentní provádění. Jsou zde tedy ještě členské státy, které k provádění směrnice nepřistoupily. Pokud je o státy, které ohlásily implementaci, tak eh, my jsme teď ve fázi zjišťování, zda národní legislativa skutečně odpovídá evropské směrnici. Postupujeme odstavec po odstavci a srovnáváme naše směrnice s vnitrostátním právním řádem. Dále jsme zjistili, že členské státy se značnými offshoreovými činnostmi a provozy a zároveň rybolovným sektorem a cestovním ruchem. Těmto zemím bychom měli věnovat eh, značnou pozornost, to je eh, zřejmé a u nich tedy zvláště sledujeme dodržování legislativy. Členské státy mohou uvažovat eh, o určitých výjimkách pro ochranu svých například rybolovných sektorů, například Norsko je takovým příkladem. Vy jste hovořili také o trestné činnosti a o směrnici o, trestným, o trestných činech proti životnímu prostředí. Uh, ano, my už samozřejmě máme situaci, my už máme určité zkušenosti s implementací směrnice o offshoreových zařízeních, nicméně v tuto chvíli zatím není úplně jasné, zda Evropská unie by měla přijmout další opatření pro odstrašení případného zanedbávání při offshoreové těžbě. Podle současné směrnice musíme zpracovat prováděcí zprávu do roku 2019 pak posoudíme získané zkušenosti s touto legislativou v členských státech zohledníme úsilí členských států, konkrétně jejich příslušných orgánů. A naše zpráva tak bude potom obsahovat i případné návrhy eh, na další kroky. Naše zpráva se bude soustředit na provádění celé směrnice, ale bude do toho patřit také otázka odpovědnosti, odškodnění finančního zajištění a toho zda případně nějakými trestně právními kroky odstrašovat eh, příslušné subjekty. Děkuji. Děkuji. Pane Chrysogonosi, přejete si něco doplnit? Ne, děkuji. V tuto chvíli ne, pane předsedo. Děkuji tedy. Tím jsme uzavřeli tento bod a přecházíme k bodu dalšímu, což je zvážení eh, návrhu zprávy, pokud jde o uplatňování řízení o evropském platebním rozkazu. Slovo má znovu pan Chrysogonos. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, účelem Evropského eh, Řízení o platebním rozkazu je snažší zpětné vina získávání prostředků v eh, přeshraničních řízeních. Toto řízení je eh, nepovinné, to znamená, že žádá záleží na straně řízení, zda využije této možnosti či ne. Moje zpráva tedy řeší provádění nařízení 1896 roku 2006 ehm, Evropského parlamentu a rady, při kterém dochází k vytvoření evropského platebního rozkazu. Bohužel Evropská komise značně spozdila mm, předložení svého přeskumu, který měla předložit do 12 do prosince 2013, ale zpráva byla nakonec vydána až 13. října roku 2015, takže došlo k téměř dvouletému spoždění. Kromě toho přeskum neobsahuje rozšířené posouzení dopadů za každý členský stát, což žádá článek 32 nařízení. V soudě podle obsahu a pokud jde také o posouzení dopadu řízení o Evropském platebním rozkazu, zjistili jsme, že toto eh, řízení funguje víceméně dobře. Nicméně přetrvávají rozdíly v četnosti využívání eh, tohoto řízení v jednotlivých členských státech. V některých členských státech eh, nerespektují časové lhuty v délce 30 dní pro vydání platebního rozkazu. Kromě toho vyjasnění, které nám dává eh, rozsudek eh, Evropského soudního dvora, je potřeba zakomponovat do standardních formulářů, aby nové verze těchto formulářů mohly být eh, schváleny. A na závěr chci říci, že hlavním nedostatkem evropského řízení o platebním rozkazu je nedostatečně časté využívání a proto si myslíme, že potřeba rozšířit povědomí o tomto nástroji mezi firmami a právními profesionály. Těším se na dnešní rozpravu. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji. Pan Buda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc um, raportorului pentru... Děkuji, pane předsedo, děkuji. Zpravodaji rovněž za jeho prezentaci. Bohužel, často narážíme na situaci, kdy máme nástroj, který měl za úkol usnadnit život, ať už malým a středním podnikům, případně evropským občanům. A tento nástroj nakonec není těmi cílovými skupinami využíván. A tady se domnívám, že by se toho měla ujmout Evropská komise. Rád bych uslyšel věrohodnou odpověď, na to, proč neproběhl přeskum a vyhodnocení v roce 2013 už, protože pokud by k tomu nošlo, došlo, tak my bychom mohli začít lépe propagovat tento nástroj. Tam právě je možné přece řešit záždost drobných nároků peněžních. A pokud ale občané o tom nevědí, pokud jim není známo, že mohou eh, toho nástroje využít, tak eh, jak pak můžeme hodnotit, zda eh, ten nástroj funguje správně? Tedy, kromě toho bych si dovolil ještě další hodnotící komentáře. Jednak je ten nástroj málo znám, ale kromě toho se musíme zabývat i výjimkami. Tam jsou určité um, výjimky týkající se práva rodinného, případně sociálních služeb a tady bychom měli být schopni navázat na nové prvky komunitárního práva rodinného, tak abychom se těch výjimek zbavili a upravili podobu platebního rozkazu a řízení. Evropský soudní dvůr rovněž zmiňuje možnost, že soudy by měly mít možnost eh, zabývat se i nespravedlivými doložkami, případně ustanoveními ve smlouvách a zkoumat i smlouvy, když vydávají svá rozhodnutí. Obecně řečeno si myslím, že musíme se snažit šířit osvětu a i podporovat členské státy, aby e, tohoto nástroje využilo více občanů. Thank you very much. Děkuji. Přeje si někdo z komise reagovat? Yeah, thank you very much. So I would... Ano. Já zareaguji na všechny tři záležitosti. Proč došlo ke spoždění při předložení zprávy? Hlavním důvodem byly problémy při získávání údajů ze strany členských států. Na nichž bychom mohli tu zprávu eh, na jejím základě bychom ji mohli vypracovat. My máme tradiční síť kontaktů v členských státech, ale pokud eh, při tom prvním kolečku získávání údajů ta reakce byla velice liknavá ze strany členských států. Museli jsme se pokusit opětně si dožadovat ty informace. Některé členské státy, které mají jeden typ soudu, který odpovídá za platební rozkazy, tak tam to bylo snadnější. Avšak u těch členských států, které mají systém těch územních soudů, regionálních soudů, tak tam je objektivní problém, kdo nám má podávat ty informace. My se teď ten problém snažíme řešit. Snažíme se v rámci sítě přijít s novým systémem dotazování, kde se snažíme systematicky zkoumat veškeré nástroje a rovněž pravidelně čerpat data z toho, jakým způsobem se situace vyvíjí v členských státech. Tedy to je ten neblahý důvod, proč zpráva nemohla být předložena včas. Dále jste zmínil rozsah působnosti tohoto nařízení a vyjádřil jste politování, že určité záležitosti, například určité rodinné záležitosti a sociální pojištění či sociální platby jsou vyňaty. Tady hlavním cílem nařízení je eh, usnadnit nesporné nároky na eh, splácení dluhu mm, přeshraničně a urychlit řešení eh, v těchto případech tedy dlužní nároky, příklady, které zmiňujete vy, většinou nebudou nesporné, zejména v oblasti práva rodinného, v těch rodinných záležitostech, tedy zde, aby se mohl uplatnit platební rozkaz, tak opravdu nesmí být námitek. Proto se nedomnívám, že by záležitosti týkající se rodin a rodinných záležitostí byly vhodné pro oblast působnosti. A pak um, záležitost smluv, smluv, které jsou ať už nespravedlivé nebo mají určité doložky či ustanovení, eh, která nejsou řádná. Tam se snažíme dospět určité rovnováze a ta zpráva v podstatě hovoří sama za sebe. Thank you very much. Das... Děkuji. Přeje si zpravodaj k tomu ještě něco dodat? Ne, děkuji, pane předsedo. Thank you very much uh, for the... Děkuji tedy za toto přispění a tím pádem můžeme přejít od bodu 7 k bodu 8, což je návrh zprávy týkající se akčního plánu eh, týkajícího se obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy. Nepřekvapivě dávám slovo panu Chryzogonosovi. Děkuji vám, milí kolegové. V tomto případě vítám unijní akční plán mm, bojovat proti obchodování s těmito volně žijícími rostlinami a e, s lidmi, kteří se touto činností zabývají. V nedávné době, v posledních letech, až 20 miliard eur prochází rukama organizovaných zločinných sítí, které obchodují s některými ohroženými drohy, což znamená eh, jednak ohrožení přírodní rovnováhy, ale rovněž nárůst korupce a rovněž odebírání prostředků k obživě v místním komunitám. Ehm, v rámci úmluvy o mezinárodním obchodu a o omezení obchodování s volně žijícími a plně rostoucími druhy se domnívám, že je třeba přikročit k více než pouze soft law, tedy k razantnějším prostředkům boje proti těmto neblahým trstním aktivitám. Je nutné spojit síly, abychom toho dosáhli a proto komise ve spolupráci s příslušnými orgány, například na prositování práva v členských státech, sanitárními orgány a tak dále, musí účinněji spolupracovat. A v neposlední řadě mi připadá neméně důležité, aby komise přišla s námětem společných uh, pravidel, které nastaví eh, společnou definici například tohoto obchodování v souladu s článkem 83.1 eh, smlouvy o fungování Evropské unie. Eh, těším se na následnou diskusi. Děkuji. Děkuji, pan Kester. Děkuji, pane předsedo. Stínová zpravodajka Evelyn Regnerová nemůže zde být a obratila se na mě s prozbou eh, přednes následovné. Jedná se o jednu z nejlukrativnějších, eh, jeden z nejlukrativnějších druhů mezi přeshraničního obchodu. Eh, nejde pouze o to, že určité volné žijící planě rostoucí druhy jsou ohrožovány do budoucna, ale rovněž kvete obchod, rozrůstá se obchod, kvete tato trestná činnost. Je třeba se tím zabývat. Musíme eh, rovněž eh, se zasazovat o upozorňování na nebezpečí tohoto typu trestné činnosti a eh, bohužel zde mezinárodní umluva je rozdílným způsobem prosazována v jednotlivých členských státech a zde má své správné místo Evropská unie to řešit. Pan Raděv. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Děkuji, pane předsedo, milí kolego. Jsem rád, že komise reaguje na apely parlamentu a předkládá akční plán boje proti uh, obchodování eh, s těmito druhy. Je to globální problém, který nelze řešit individuálně, to znamená, je třeba se harmonizovat v Evropské unii, tedy pardon, koordinovat a zároveň musíme spolupracovat se třetími zeměmi a zeměmi původu. Já předložím pozňovací návrhy ale teď bych chtěl zdůraznit některé problémy, které podle mého soudu eh, ve zprávě nefigurují. Eh, divím se, když eh, zde vidím ten apel zavádět minimální normy, pokud jde o definici boje proti obchodování, poněvadž my zde přece máme nástroj, máme směrnici 99 eh, z roku 2008, která zavádí veškerá nezbytná ustanovení. Tato směrnice však ve, spra- ve zprávě citována není. Tato směrnice zavazuje členské státy, aby do e, své legislativy zavedly trestně právní sankce pro, za tyto trestné činy eh, a mají to být exemplární sankce. Jsou tam i popsány ty skutkové podstaty, včetně sankcí, trestně právních sankcí, které je třeba uložit v případě spáchání takových trestních činů. Mně se však zdá, že namísto přijímání nové legislativy, tak spíše zde zdůrazňujeme aplikaci eh, stávající legislativy a mezinárodních úmluv a eh, s tím, že se zde zdůrazňuje to, že členské státy by měly striktně aplikovat veškerá ustanovení zmíněné směrnice. Děkuji, pan Andrej. Thank you. Is... Děkuji. Jedná se o nesmírně zajímavou a zároveň závažnou záležitost. Chci poděkovat panu zpravodaji za jeho stanovisko. Otázka týkající se eh, trestných činů na životním prostředí, korupce, udržitelného rozvoje a rovněž i obchodu s třetími zeměmi. Zelení se snaží E, či zrovna pracují na pozměňovacích návrzích. Jedna věc, kterou mohu říci už nyní, je, že se díváme rovněž na úpravu obchodování e, dřívím z roku 2010 která je kvalitním vzorem. Tam bychom mohli, jelikož tam se rovněž zmiňujeme o volně žijících, planě rostoucích druzích, zapracovat podobným způsobem. Musíme se do toho vložit a budu se těšit na spolupráci po letní přestávce. Thank you. Does the commission... Děkuji. Přeje si komise přijít s krátkým prohlášením k této věci? Děkuji. Já jsem z DG Envy, spolupracujeme s kolegy zejména eh, z justice, eh, vnitra eh, a rozvoje. Tedy chci všechny ujistit, že i komise se tím tématem zabývá a chceme poděkovat za to, že i Evropský parlament už nějakou dobu se tomu věnuje a ten akční plán i volání po tom akčním plánu e, není nová věc. Už pokud si vzpomínám, v roce 2013 se ta myšlenka objevila. Dovolila bych si zmínit dvě záležitosti otázka eh, trestné činnosti na životním prostředí, environmentální trestné činnosti. To bylo téma, kterého se ujala i nizozemské předsednictvo. Tam eh, máme eh, z 20. června prohlášení komise a víme, že i slovenské předsednictví chce pokračovat v této problematice, což je vítaný signál, že předsednické země berou tuto záležitost vážně. Pak téma propojování trestní, trestního řešení a sankcí. Ano, v roce 2009 ta směrnice už hovoří o proporcionalitu a o trestní sazby, které by měly zapracovat do svých trestních řádů všechny členské státy. E, nyní přeskoumáváme směrnici, tam se tím zabývá DG Justice a na podzim proběhne seminář s představiteli lidských z praktiky, z různých eh, orgánů prosazování práva, včetně justice, abychom eh, zjistili, jak ta směrnice v praxi fungovala a jakým způsobem je možné pokračovat. Děkuji. Děkuji rovněž. Já chci zdůraznit, že lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je poledne 14. července. Dobrá. Pokud si už pan zpravodaj nechce eh, vzít slovo, zpravodaj, ano, já bych rád eh, pouze velice krátce na závěr uvedl, že lidstvo není vlastníkem planety Země. My jsme jedním z mnoha druhů na této planetě. Tedy zamezení obchodování s volně rostoucími a žijícími druhy, to je otázka našeho svědomí, lidského svědomí a já doufám, že právě i touto aktivitou k tomu svým malým dílem přispějeme. Děkuji, říká předseda, uzavíráme tento bod pořadu jednání a přicházíme k bodu 28 zvážení um, E, zprávy týkající se návrhu zprávy o přeshraniční přenosnosti obsahu online nových služeb a e, vnitřního trhu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Kolegové, budu stručný, protože věci jsou jasné. Politické skupiny e, již hodně Eh, jejich týmy tedy již hodně eh, se mnou spolupracovali a rád bych tedy se omezil pouze na to, že řeknu, jaké jsou principy, eh, kterých jsem se držel při přípravě zprávy a mm, především zmíním některé konkrétní body a pominu další detaily vzhledem k času, který máme, aby to vše vyhovalo a jinak samozřejmě vám budu k dispozici abychom mohli ještě vylepšit tento návrh zprávy. Za prvé, první princip je, že nařízení o přenositelnosti musí respektovat rovnováhu mezi realitou trhu, přenositelnosti eh, služeb obsahu v Evropě a počtem potenciálních uživatelů těchto služeb. Druhý princip je, že nařízení o přenositelnosti nesmí Mm, se negativně dotknout ochrany, eh, kterou zavádí eh, autorská práva a mm, související práva v Unii. Eh, třetí princip je dodržení principu teritoriality, to je třeba jasně tam zakotvit, přenositelnost, přeshraniční přenositelnost v žádném případě nemůže být totéž jako přeshraniční přístup ani jako nějaká etapa směrem k přeshraničnímu přístupu. Čtvrtý princip, který bych chtěl zde předložit, je důvod, proč eh, právní fikce eh, je tedy vlastně takovým eh, základem tohoto nařízení a je třeba to považovat za výjimku ve prospěch přenositelnosti a ne jako novou normu autorských práv. A nakonec poslední bod, který bych chtěl mm, mm, zde mm, zmínit jako princip, smluvní vztahy mezi e, oprávněnými osobami a poskytovateli služeb e, musí se neutralizovat a zavedení přenositelnosti nemůže dávat prostor tomu, že se op- budou znovu vyjednávat e, podmínky smluv e, e, směrem nahoru tedy. E, a jenom bych chtěl mm, ještě zúraznit, eh, mm, co zajišťuje nejlepší eh, bezpečnost. To znamená kritéria prověřování členského státu eh, rezidence. Kritéria prověřování členského státu, rezidence, bydliště toho předplatitele, toho uživatele, to musí být na seznamu, který bude polootevřený nebo polozavřený. To znamená seznam, který bude zahrnovat kritéria absolutně striktní, které, která poskytovatelé musí e, mít možnost si vybrat podle toho, podle jakého obchodního modelu fungují na jedné straně a na druhé straně otevřenost vůči všem kritérium, kritériím, na kterých se dohodnou poskytovatele oprávněné osoby, která však budou dávat jistotu Eh, stejně jako ta kritéria, která budou uvedena na seznamu. Tento kompromis si myslím, že je blahodárný ze dvou pohledů. Za prvé, umožní Eh, zajistit, eh, dát jistotu oprávněným osobám bez toho, aniž by poskytovatelé eh, neměli možnost kritérií pro prověřování, která se budou aplikovat tak, aby ta kritéria byla nejlépe adaptována jejich způsobu podnikání. A ještě další poznámka. Také toto umožní i do budoucna adaptovat, přizpůsobovat seznam těch potenciálních inovací, tedy těch kritérií pro prověřování verifikace, především v digitálním světě, protože to nás určitě čeká takový vývoj. Jakmile prověřování referenčního členského státu, kde eh, je tedy eh, ten předplatitel, to znamená, jakmile se to eh, zjistí všechno, tak ten poskytovatel potom může provádět nahodilé kontroly IP adresy, tak aby mohl Eh, eh, vlastně prověřovat eh, skutečnou realitu, jak se jeho služby online používají v členském státě jiném než v členském státě, který byl deklarován jako členský stát pobytu. Zde nejde o to mm, nějakým způsobem penalizovat spotřebitele, který se pohybuje, stěhuje, ale jde o to mít jasnou geolokalizaci ne, nejde o to mít přesnou geolokalizaci, ale pouze eh, tedy hm, zjistit, odkud eh, on tedy eh, spotřebovává ty služby, tak, aby nedocházelo k excesům. A ještě stručně připomínám, tato kritéria prověřování lokality, tak to bude podléhat ustanovením směrnice na ochranu osobních údajů já kolegům a jejich týmům samozřejmě jsem k dispozici, abychom mohli, pokud to bude nutné, společně se podívat na další oblasti. A pane předsedo, milí kolegové, závěrem bych rád řekl, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 15. září, 15. září pozměňovací návrhy a pravděpodobně návrh zprávy bude odhlasován ve výboru Jury 13. října Eh, pokud eh, počet pozňacích návrhů bude v přiměřené míře a eh, pokud to umožní vyjednat kompromisy v, v dané lhůtě, tedy to znamená mezi zářím a říjnem. Takže v zásadě to jsem vám chtěl předložit a děkuji, že jste již pracovali na této agendě a že tak budete pracovat na tom i do budoucna. Děkuji, pane předsedo, děkuji pan Kester. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat panu zpravodaji za jeho práci. Myslím, že připravil velice dobrý návrh zprávy a těším se velice optimisticky na další práci na tomto návrhu. Původní rozsah působnosti pokud jde o přenosletelnost služeb online poskytujících obsah, byl omezen na placené služby. To si myslím, že by byla promarněná příležitost a tak jsem velice rád, že pan Kavada se rozhodl, že umožní poskytovatelům služeb online, kteří poskytují služby zdarma, připojit se také k tomuto eh, právnímu nástroji. Myslím si, že a doufám, že spotřebitelé brzy budou moci využívat v plném rozsahu eh, onlineové služby, které využívají ve svém členském státě bydliště, také v situaci, kdy vycestují za studiem prací či rekreací. Domnívám se, že koncepce přeshraniční přenositelnosti může fungovat efektivně pouze tehdy, když eh, poskytovatel služeb online ověří Členský stát bydliště předplatitele či účastníka je velice důležité, aby konečný seznam ověření poskytoval skutečně právní jistotu všem stranám. Zároveň takový seznam musí být flexibilní, aby všichni poskytovatelé služeb online v EU mohli využít verifikační metody vhodné pro jejich biznesový model. Takové metody musí být eh, přiměřené, dostatečně účené a v souladu s pravidly. V posledních týdnech jsme měli možnost vyslechnout si obavy různých zainteresovaných subjektů, jichž se toto nařízení dotkne teď můžeme uvažovat o tom, jaké verifikační prostředky jsou tedy proporční a tím pádem vhodné. Za této situace se domnívám, že není nutné ani vhodné předávat odpovědnost za stanovení takového seznamu verifikačních prostředků nějaké odborné skupině. Já zvažuji delegovat tuto pravomoc na Evropskou komisi. Jak, považuji takovýto krok za krok špatným směrem a budu rád, když to pan Kavada nedovolí. Pokud ještě jde o tento seznam verifikačních prostředků, mám jednu otázku. Může pravidelné ověřování nebo také vzorkování eh, IP adres účastníků být opravdu požad, považováno za verifikační prostředek eh, ověřující jeho bydliště? Nepovede to naopak eh, ke zcela zbytečnému a nekontrolovanému ukládání osobních údajů? Já mám dojem, že pravidelné ověřování IP adresy je spíše prostředkem systém ke kontrole eh, přístupu účastníka k určitému obsahu online, by, buď to z území EU nebo z třetí země, a může to vést k blokování určitého obsahu. Já už jsem říkal na začátku, že doufám, že se nám nakonec podaří eh, dosáhnout dobrého výsledku. Děkuji. Děkuji vám, pan, paní Reda. Děkuji pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji za tento návrh zprávy. Je tady několik prvků v návrhu zprávy, které si myslíme, že jdou správným směrem. Je velice důležité poukázat například na to, že smluvní ustanovení, která by omezovala přenositelnost nejsou vykonatelná a neměly by tam být pro přenositelnost také žádné mm, časové limity. V nařízení také podporujeme pozměňovací návrh, který stanoví, že poskytovatel služeb musí mít možnost eh, zajistit přístup ke katalogu hostitelských eh, zemí, kde je daný účinník dočasně přístup přítomen. Pak jsou ovšem některé body, které nám trochu dělají starosti. Nejdůležitější věc je to, že nesouhlasíme s tím, že bychom měli aplikovat změny ehm, právní fikce, jak to navrhuje Evropská komise. Právní fikce je základním prvkem návrhu a já si myslím, že byla navržena velice dobře a že také dává smysl, aby se aplikovala na eh, autorské právo v celém rozsahu. Právní fikce tak to platí pro konkrétní účely tohoto nařízení a myslím, že kdyby to zůst... že kdybychom aplikovali změny eh, do tohoto klíčového článku, že by to zpomalilo provádění celého nařízení. Souhlasíme s tím, že delegované akty neboli akty v přenesené pravomoci ohledně verifikačních kritérií asi nejsou správným přístupem, správnou cestou. Také souhlasím s tím, co říkal pan Kesta ohledně eh, využívání IP adresy pro ověření členského státu bydliště. Má to jednoduchý důvod. Když například eh, se vezmete člověka, který eh, profesionálně cestuje, žije v jedné zemi, ale a třeba poblíž hranice a pravidelně cestuje do další země za prací a využívá streamovacích služeb během cesty do práce, tak tento člověk by vlastně nikdy nemohl využívat služeb online v členském státě bydliště. Přitom je rezidentem dané země, takže IP adresa by tady byla tím kritériem pro verifikace dočasné přítomnosti a nebo by měla být eh, kritériem pro ověření členského státu bydliště. Buď jedno nebo druhé, ale rozhodně není možné podle IP adresy eh, ověřovat ehm, obé a tak eh, se bude toto kritérium velice těžko uplatňovat v spravedlivě v praxi. A my musíme zajistit, aby toto nařízení platilo dobře za všech situací, včetně těch okolností, o kterých jsem hovořila, kdy lidé cestují za prací a tak často využívají své služby mimo zemi bydliště. Dále si myslíme, že je důležité, aby eh, v nařízení eh, byla konkrétní zmínka o ochraně osobních údajů, tedy že není možné všeobecně monitorovat eh, poskytovatele služeb. A tam, kde poskytovatel služeb má pravidelně ověřovat IP adresy svých uživatelů, si myslíme, že tím by se mohla ta zásada ochrany osobních údajů podkopat a proto k ochraně osobních údajů chceme předložit několik pozměňovacích návrhů. Obecně zásada ověřování by měla fungovat eh, co možná nejsnadněji, v praxi nejproveditelněji a neměla by zasahovat do ochrany osobních údajů. A poslední, to už je taková drobnost týkající se úvodních ustanovení. Nejsem si jistá, zda chtěl pan zpravodaj vyškrtnout odůvodnění, proč toto nařízení vůbec potřebujeme. Nemá to samozřejmě dopad na provádění nařízení, přesto si myslím, že je důležité tam zmínit, že jsou určité problémy s licenčními smlouvami, pokud jde o poskytování digitálního obsahu a že z těchto důvodů se zaváděl geoblocking. A tak si myslím, že by bylo dobré, aby tam toto úvodní ustanovení v tom konečném textu zůstalo. Děkuji. Děkuji. To byly všechny žádosti o slovo, takže já doufám, že můžeme uzavřít tento bod eh, pro tuto chvíli. Nebo pane Kanvadu ještě chcete? Ano. Vzhledem k pokročilé hodině, tak stručně chápu, co řekli kolegové. Samozřejmě pokusím se zblížit eh, eh, pozice. Jsou tady dvě bariéry. Prověřování je nahodilé a ne systematické. A druhá věc, eh, jak řekla paní Reda, pokusím se k tomu se přiblížit, ale tady jsou dvě bariéry. Tento nástroj není proto, abychom zlikvidovali princip teritoriality či mm, ochranost autorských práv, ale budeme spolupracovat co nejlépe to půjde. Děkuji. Uh, paní Adeno, vy jste se ještě žádala o slovo? Ano, i my si myslíme, že v podstatě tím jsme skončili první kolo se stínovými zpravodaji, ano, a že e, já jsem si myslela, že teď bude kolečko e, těch ostatních. Mohu tedy si vzít slovo? Hm. A tady teď já e, lituji, že tady kolega Beržel není, ale myslím si, že je to velice zajímavá agenda. Chci poděkovat panu Kavadovi za návrh, který připravil. Digitální trh samozřejmě to je jedna z nejzajímavějších, významnějších strategií Evropské komise. A myslím si, že my zde, eh, všechny naše podniky, malé, velké podniky v Evropě mají velkou příležitost vlastně teď dát takový nový impuls mm, svému podnikání a tak mm, mohou zlepšit hospodářskou situaci mm, a vytvářet nová pracovní místa. Já jsem si vyslechla i mm, příspěvky ostatních kolegů, i já jsem trochu překvapena, když vidím na ten mechanismus, když vidím ten mechanismus kontroly eh, státu eh, eh, pobytu, tady to by mohlo zasahovat do základních práv, jako privacy, ochrana osobních údajů. A já myslím, že by bylo velice užitečné zajistit, aby všechna ta základní práva byla respektována. Například mm, Eh, pokud jde o písmo K, já jsem překvapena, že, je, že lze interpretovat eh, něco jako právní nejistotu. No, proč to říkám? Já eh, ne mm, protože bych chtěla, aby té, eh, v tomto sektoru, abychom tedy eh, pošlapovali práva malých středních podniků, ale musíme si představit, že ze to má určité náklady. Přece ty podniky, eh, pro ty podniky to budou finanční náklady a třeba citlivá data, mm, tedy jaký náklad, jaká, jaká částka by to mohla být potom pro ten podnik, který na sebe bere to riziko, že se může dostat do problému. Třeba On má ten server, na kterém jsou citlivá data o spotřebitelích a mm, jakmile mm, ta mm, by, a ty e, pokud by došlo k jejich šíření, tak e, ten spotřebitel mohl tedy by podat žalobu na ten podnik a ten by měl problémy, takže je nezbytné dobře to tam nastavit, e, takovýto mechanismus kontrol ale také mm, vzhledem k tomu, jaké by mohly z toho plynout náklady pro podniky, pro ty poskytovatele. Pokud jde o to úvodní ustanovení, kolegyně Reda hovořila o úvodním ustanovení. Dobře. Co mě nejvíce zarazilo, je 26. Úvodní ustanovení, recital tedy 26. Myslím si, že i tady by bylo vhodnější to jinak sformulovat a to tak, aby bylo jasnější, co se míní těmi smluvními podmínkami. Já si dovedu představit eh, spoustu advokátů, kteří teď si štřou ruce, eh, když eh, myslí na to, že tady by eh, mohli tedy s tím nějak pracovat. Eh, to znamená, v případě, že se změní smluvní podmínky, tak eh, tam se hovoří o tom, že nelze tedy odstoupit od takovýchto smluv. Já si myslím, že je to vhodné. musí to být, aby to bylo vhodné pro podniky i spotřebitele. Proto je důležité, především když hovoříme o těchto tématech, je třeba dobře nastavit rovnováhu tak, aby ty, to břemeno nebo ty náklady, aby nešly příliš na bedra podniků, ale především je třeba vzít do úvahy základní pravidla jako pravidla privacy a to je třeba chránit. I see one more request. Vidím, že je pan Negresko si žádá o slovo, ale poprosím vás o stručnost, protože máme veliké spoždění. Euh, Já budu stručný. Nejprve já jsem se, mm, se podíval na tu zprávu, tam se hovoří o adresách IP. Jako odborník na informatiku mohu říci, že IP adresu kdokoliv může změnit v, e, za minutu, kdekoliv. Takže já to jenom zmiňuji, protože si myslím, že tady je třeba i, e, zde jsou různé způsoby, jak prověřovat údaje lidí a bez toho, aniž by to bylo nějakým způsobem intruzivní a pokud eh, si, eh, a tady nestačí jen ta IP adresa tedy. Za druhé, pokud jde o eh, uchovávání dat, většinou jde o placenou službu, tudíž ti, kteří vybírají peníze od spotřebitelů, tak musí zabezpečit údaje a takže uchovávání více informací, tak to by nebyl problém. V množství to není ale chci zmínit něco, co se e, říká ve zprávě. Ta osoba e, pravidelně, periodicky se musí vracet do země, kde podepsala tu smlouvu o službě. Ale tady přece není definice, co to je pravidelně se vracet do země pobytu. A podle mě, vzhledem k tomu, že především se hovoří o placených službách, no tak ty účty zdůrazňují eh, permanentní pobyt, stálý pobyt, trvalý pobyt v té země, zemi. A já si myslím, že tady příliš mnoho se přehání nebo zdůrazňuje, eh, ne, ale to nepřesně se zdůrazňuje eh, i ta situace těch neplacených služeb. Tam se říká, že ty neplacené služby musí korespondovat tomu jménu, které se zmiňuje, ale eh, není to tam jasně precizováno. Podle mě ty neplacené služby ty by neměly eh, zde podlehat těmto příliš komplikovaným pravidlům. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. Tímto můžeme uzavřít eh, tento bod a přecházíme k bodu číslo 9, což je výměna názoru o kontrole rejstříku a složení odborných skupin komise. Tady předám slovo paní zpravodajce eh, Sylvie Ivon Kaufmann. Ja, recht herzlichen eh, Děkuji vám, pane předsedo o zprávy se jedná o zprávu z vlastní iniciativy výboru eh, KONT a my máme za úkol zaujmout stanovisko a předat je výboru KONT. Dlouho nebylo jasné, zda vůbec eh, Sende Jong předá zprávu, zda ji vypracuje. V březnu eh, předložil návrh, ale v mezidobí vedl přímé přímá jednání s komisí s příslušným eh, místopředsedou, tedy panem Timmermansem. Mezitím výbor pro rozpočet eh, předal stanovisko a samotná komise už přišla s novým horizontálním systémem pro experty a to se odehrálo 30. května. Spravodaj přesto rozhodl, že předloží zprávu. To bylo 5. června, protože došel k závěru, že jak parlament má ještě určité kritické otevřené otázky, ale i občané, nezávislé organizace, nevládní organizace, u těch horizontálních záležitostí, se kterými přišla komise, tam nebyl brán zřetel na tyto pochybnosti. Právní rámec pro skupiny expertů je stanoven v rámci komise a komise má možnost si to učit sama, jakým způsobem k tomu přistoupí a jak, jaký tvar vše bude mít. Já musím říct, že kritické poznámky komise přijala což je zřejmé z těch nových horizontálních ustanovení, například transparentnost počínání expertských skupin a jejich činnosti je vidět, že u těch nových horizontálních ustanovení se počítá ze synergii v rejstříku expertů a rejstříku transparentnosti a rovněž, že volba členů těch expertských skupin e, proběhne veřejně. Druhá záležitost, druhý požadavek e, zpravodaje, ten mi připadá velice e, dobrý, kvalitní a měli bychom ho podpořit, totiž obsazování těchto skupin expertů. Tam by mělo dojít k pokroku ve vztahu k rovnováze, rovnováze pohlaví a rovněž i zeměpisného původu. Z mého pohledu ale by bylo rovněž důležité dosahovat lepší rovnováhy mezi hospodářskými a nehospodářskými subjekty, které toto složení by nastojilo eh, lepší reprezentaci rovněž i skupiny, jež nejsou ještě v těchto skupinách eh, řádně reprezentovány, by mohly být eh, i finančně podpořeny komisí, aby se mohli účastnit těchto prací. Například představitele malých středních podniků, které, kterým by to mohlo připadat obtížné vysílat své experty do Bruselu a tady se musí nalézt cesta, jak se zbavit této umělé finanční překážky. Další věc, zápisy ze zasedání. Tady už komise zveřejňuje zápisy, mi ale připadá rovněž důležité, aby ten obsah těch zasedání, z těch zápisů byl srozumitelnější a rovněž, aby bylo zcela jasné, kdo zastává jaký názor a i případná rozhodnutí či závěry, ke kterým tyto skupiny dospívají, by měla být zveřejněny. Eh, návrh stanoviska bude předložen 26. září, lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů 30. září a my bychom se tím měli zabývat 13. října na našem výboru. Děkuji. Eh, Mr. Buda. Pan Buda. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru expunerea făcută. Doar câteva... Děkuji, pane předsedo. Děkuji za prezentaci. Pár technických záležitostí bych měl týkající se volby expertů v rámci těchto skupin. Na čem záleží? kdykoliv se nominují e, příslušní odborníci, tak ano, transparentnost má váhu, ale zároveň i teoretické a praktické zkušenosti každého jedince a tady zdůrazňuji praktické zkušenosti. Nepotřebujeme až tolik teoretiky, potřebujeme osoby s praktickými zkušenostmi, protože když pak přijde uh, na ta rozhodnutí, na ty závěry, eh, tak se pak tady hovoří o většinovém hlasování a ta rozhodnutí by měla být přijímána důvěrně. Já se však domnívám, že by to mu tak nemělo být. Měla by být přijímána veřejně, protože to je ve veřejném zájmu. Eh, nemůžeme říci, že to budou nějaká tajná zasedání s tajnými eh, rozhodnutími a závěry. A pak ještě minoritní názor. Když se dívám na návrh textu, tak vidím, že se připouští, že minoritní názor zůstane důvěrný. Avšak tyto skupiny expertů jednají ve veřejném zájmu a proto by i zveřejnění se mělo týkat i minoritních eh, názorů a to bych rád požadoval. Děkuji. Okay. Uh, I don't have... Dobrá, říká předseda. Už nevidím, že by se někdo chtěl hlásit o slovo. Navrhuji tedy, abychom uzavřeli bod číslo 9 eh, pořadu jednání. Dále budeme pokračovat s vyloučením veřejnosti. Rád bych tedy požádal všechny, eh, kteří eh, nemají pravomoc zůstat v místnosti,